Vážení kolegové, já si myslím, že jsme připraveni zahájit dnešní odpolední zasedání. Takže vás poprosím, abyste se usadili. Přejdu do své mateřštiny. Sie haben Milé kolegyně, milí kolegové, právě jste e-mailem dostali informace o tom, že ještě nejsme hotovi s e, počítáním hlasů. Jednalo se o velký počet pozměňovacích návrhů, proto navrhuji, abychom eh, změnili náš eh, pořad jednání. Tím pádem budeme nejdříve hovořit o eh, přechodných ustanovení a potom budeme mít ten výsledek a budeme mít potom to závěrečné hlasování a podle toho budeme tedy mít více času, tak aby každý mohl odpovídajícím způsobem hlasovat. Je někdo proti? Zdá se, že ne. Tak eh, začneme s bodem pořadu jednání číslo 13. Jedná se o přechodná ustanovení. Jak už víte, už jsme dospěli k dohodě 36. Eh, Bylo to během chorvatského předsednictví a na straně eh, rady je víceletý finanční rámec, pokračuje se ve vyjednávání s parlamentem a nyní bych chtěl požádat kolegyni Katajnen, aby informovala o aktuální eh, situaci, protože vyvstávají otázky, které se týkají víceletého finančního rámce. Paní Katajnen, máte slovo. Je napojená? Ano, je. Ano, jsem tu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Jak víte, tak eh, koncem června jsme dosáhli částečné eh, dohody během třetího trialogu s chorvatským předsednictvím. Jedná se o toto klíčové nařízení a ukončili jsme hlavní obsah tohoto aktu a spolu zákonodárci se dohodli na dvouletém trvání. Vzhledem k tomu, že ještě nepadlo eh, schválení ze strany parlamentu, pokud o víceletý finanční rámec a pokud jde o příští generaci EU, tak co se týče našeho programu, pokud je o přijetí nařízení, tak to je ještě nejasné, ale určitě už je jisté, že jsme stanovili příští trialog na 18. září. Je to tedy jasné z procesního hlediska, procedurálního, že i když máme nejlepší úmysly, tak bohužel ten poslední krok eh, nemůže být předtím, než parlament přijme víceletý finanční rámec a balíček obnovy. Zároveň musíme se připravit co nejlépe, protože vlastně tato legislativa bude realitou pro farmáře za méně než čtyři měsíce a proto je naší odpovědností eh, přispět k jistotě v tomto odvětví. Co se týče otevřených otázek, které je potřeba vyřešit s německým předsednictvím, tak za prvé to je oznámení lhůt, kde jsme dosáhli eh, pokroku a za druhé to je klíčovější zapojení čísel víceletého finančního rámce a integrace eh, fondu obnovy příští generace, to je 7,5 miliard a toto tedy zahrnutí do přechodného období SZP. Pokud je o čísla VFR, tak čekáme na komisi, která by nám měla poskytnout rozčlenění čísel, ale jak jsem řekla, je potřeba, aby eh, došlo ke schválení ze strany parlamentu ještě předtím. Vážení kolegové, tento výbor a poslanci, kteří jsou členové tohoto výboru, zemědělský sektor a farmáři mají eh, velmi jasno v tom, že je zcela klíčové, aby eh, finance, které vyplývají z obnovy pro příštou generaci, aby byly k dispozici pro roky 2021 a 2022, vzhledem k tomu, jak eh, velký dopad měla eh, krize z covidu na naše farmáře a na potravinářské odvětví. A protože situace na statkách se stále zhoršuje, musíme tedy zareagovat eh, na tuto výzvu a musíme Eh, přispět s řešením pro toto odvětví. Jakožto zpravodajka jsem pevně přesvědčena, že stávající druhý pilíř eh, nabízí eh, dostatečné nástroje pro tuto obnovu, pokud jde o převedení do přechodného nařízení SZP. Dohodli jsme se na tom, že závazky musí vyřešit minimálně 30 opatření, které se týkají životního prostředí a klimatu, což je v souladu s cíly eh, balíčku obnovy. Jsem tedy velmi ráda, že komise eh, přišla s dokumentem číslo 84, který se týká eh, balíčku obnovy a že v tomto dokumentu je tento fakt potvrzen a že se tam hovoří o dvou dvouletém přechodném období. To tedy velmi vítáme. Nyní se tedy zaměřujeme na právní řešení, tak aby tyto finance byly dány k dispozici a e, díváme se na různé alternativy s německým předsednictvím, také s radou a správní službou parlamentu a těším se na dobrou spolupráci. Jakožto zpravodajka si myslím, že zapojení do legislace eh, obnovy pro příští generaci do eh, přechodného období SZP, takže to by bylo nejefektivnější řešení. Myslím si, že nejjednodušším a nejpraktičtějším způsobem je přidat tam potřebný eh, článek do našeho právního textu, který který by neměnil už obsah, na kterém jsme se dohodli, ale zapracovává to do fondu obnovy. To je tedy ten způsob, jak vlastně finance by byly dány k dispozici zemědělcům Eh, zároveň v tu samou dobu, kdy legislativa je tedy, eh, která, kdy tedy existuje, což také zajistí, že administrativy budou obeznámeny s platebními metody. Doufám, že komise bude také flexibilní, pokud jde o zpracování těchto nových závazků a samozřejmě vzhledem k tomu, že se jedná o eh, technické a procedurální legální záležitosti a protože toto téma je důležité, tak očekáváme, že nám právní služba parlamentu poskytne poradu radu. Abych to eh, tedy schrnula, už eh, eh, jsme téměř na konci naší cesty, abychom poskytli legislativu našim farmářům. Musíme nyní připravit základ pro právní řešení, ale pohneme se dopředu pouze v ten moment, až parlament přijme víceletý finanční rámec a balíček obnovy. A závěrem chtěla bych zdůraznit ještě jednou. COVID-19 velmi poškodil farmáře a zemědělce zemědělské odvětví a musíme jim dát co nejrychleji finance k dispozici. Doufám, že budete moci můj přístup podpořit. Děkuji. Děkuji. Elzi Katajnen. A nyní mám několik žádostí o slovo. Erik Andrie, prosím.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 Monsieur le Président. Euh, je pense que... Děkuji. V první řadě jsem překvapen. Já jsem se této debaty neměl účastnit s paní Katajnen. Můžu se samozřejmě vyjádřit. Měl jsem hovořit k otázce rozpočtu. A také jsem měl hovořit o té bezpečnostní krizové rezervě, ale můžu se vyjádřit i zde, pokud chcete. To bude až později. Přesně tak. Já se omlouvám, ale já jsem viděl, že se hlásíte a dobře, tak v tom případě můžeme pokračovat. Uvidíme se později. Ten Herbert Hoffman. Herbert Hoffman. Ja, danke sehr und Děkuji za slovo, děkuji Elsi za odvedenou práci. Myslím si, že se jedná o nejdůležitější eh, téma a myslím si, že je velmi důležité, abychom poskytli jistotu našim zemědělcům pro příští roky. Jsem také velmi eh, rád, že komise eh, vidí, že nemůžeme mít pouze jednoleté přechodné období, že to je příliš krátká doba. A pokud jde o e, dostupnost 7,5 miliard pro příští rok, tak e, zde plně souhlasím e, s tím, že to musíme dát k dispozici a už v tomto přechodném rámci. Ale na druhé straně si myslím, že pokud jde o to přechodné nařízení, tak ho musíme přijmout co nejrychleji. A je důležité nalézt těch mít těch 15 miliard. A potom také, pokud jde o eh, dokument eh, pana De Castro, tak je důležité říci, že mnoho států a mnoho regionů, které eh, mají potřebu, těchto financí, pokud jde o druhý pilíř. A máme tady návrh, který musíme ještě odhlasovat. Jedná se o 3 eh, miliardy, které by byly během příštích eh, let dány dodatečně, dodatečně k dispozici. Nejedná se o, nové, o to, že budeme mít nové peníze příští rok. Proto si myslím, že je důležité, abychom měli toto přechodné nařízení, abychom dali jistotu zemědělcům. A pokud jde Eh, o příští roky, pokud eh, budeme mít eh, aktuální regulaci dobře, ale pokud ne, tak musí důležité, aby byly peníze k dispozici. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Aguilera. Ano, děkuji, pane předsedo. Všichni vás zdravím. Tak já jsem chtěla jenom navázat na to, co říkala paní Katajnen se kterou odvádíme důležitou práci v současné době. Já jí za to děkuji, děkuji za její schopnost upřesnit eh, každému z nás, eh, o co se vlastně jedná v těch dohodách. Ale vlastně ještě bych se chtěla vrátit k některým bodům. Jsou to fondy eh, v rámci plánu obnovy. Ty finance by se měly uvolnit co nejrychleji v příštím VFR by to mělo být co nejrychleji, tak abychom byli schopni obnovit vesnické oblasti, kde je to velice důležité a potřebné. Takže co nejvíce bezprostředně, co nejrychleji, protože je to důležité. Teď k tomu postupu. Paní Katajnen říkala, že tam můžeme mít přechodné období, ale můžeme mít také omnibus. Tady je třeba si rozmyslet, co je nejlepší cesta a shodnout se na tom eh, všichni s paní eh, řečnicí, s paní eh, Katajnen. Každopádně to přechodné období se musí schválit co nejrychleji, abychom uklidnili naše zemědělce a dodali jim určitou jistotu. Děkuji a nyní kolega Amaro. Yes. Dear Dear share, dear... Ano, pane předsedo, vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Všechny vás zdravím. Je pro mě potěšením s vámi hovořit po, tě, po této přestávce v letě. Vážení kolegové, finance pro obnovu potřebujeme mít dostupné co nejrychleji. Souhlasím s Klárou Aguilerou i s paní Katajnen, že je to důležité schválit přechodné eh, nařízení co nejrychleji. To samozřejmě platí, ale zároveň platí, alespoň pro mě, že, pla, že finance na obnovu, fondy na obnovu musí být dostupné, ano, ale potřebujeme aby vycházeli ze systému, který všichni dobře znají, kterému všichni rozumí. Teď máme pravidla v druhém pilíři a s, tě, s těmi by to měly být, mělo být v souladu, jinak to má negativní dopady, které pocítíme až později a možná až příliš pozdě. Reakce ze strany komise eh, na tuto krizi mě připadala nedostatečná, pokud je o potřeby našeho sektoru. A tím ještě je vlastně naléhavější tato situace a ta potřeba uvolnit finance. Já se domnívám, že pokud je to z právního hlediska možné a pokud je to politicky možné, tak určitě nesmí parlament eh, se být až do krve, tak aby byly tyto finance dostupné i za dva roky pro naše evropské zemědělce. Děkuji vám. Vielen Dank, ähm, Kollegin Müller. Děkuji, kolegyně Miller. Děkuji. Ještě jednou paní zpravodajce Elsie Katainen za velmi dobrou práci. Já jsem eh, pořád stejného názoru, tak jako jsme si to mysleli v parlamentu na začátku, že potřebujeme dvouleté období eh, přechodné a jsem velmi ráda, že komise prokázala flexibilitu. Eh, potřebujeme čas na implementaci nového nařízení a také bychom zprovoznili ten nový systém SZP. Vítám návrh eh, paní zpravodajky, pokud jde o to, že eh, prostředky z fondu obnovy musí být dány k dispozici co nejrychleji. Eh, samozřejmě tady existuje tlak v parlamentu, také pokud jde o VFR, protože je na to rozpočet navázán, ale myslím si, že by bylo lepší, eh, kdybychom eh, měli eh, přechodná pravidla a pomocí těchto pravidel provedli tyto finance, aby to bylo k dispozici v období 21-22. Pro mě je také důležité, abychom měli ta stará známá pravidla z druhého pilíře, abychom je pouze převzali a potom, abychom cíleně mohli eh, vynaložit peníze. A tím pádem eh, zemědělci by z toho těžili nejvíce a rovněž rozvoj venkova. A kolega David, prosím. Já jsem se původně hlásil s procedurálním připomínkou, nebo návrhem, který teď nechám nakonec. Já souhlasím s předřečníky, nevidím v jejich vystoupení žádné zásadní rozpory, eh, pouze eh, mírně se lišící eh, návrhy, jak technicky zvládnout tu situaci, aby zemědělci získali finance včas a mohli je účelně využít. A nyní si dovolím přednést ten procedurální návrh, ten spočívá v tom, že eh, ta hlasování, která proběhla, byla hlasování, kde bylo eh, několik set pozměňovacích návrhů a já si neumím představit, že bychom eh, ty výsledky vyhodnotili, jinak bychom museli přistupovat intuitivně a odhadovat, jak to hlasování dopadlo a zejména pokud se jedná Eh, o návrh o dosažení klimatické neutrality, tak to je návrh, který může být v důsledcích velmi významný a tam bych pokládal za neodpovědné hlasovat bez znalosti eh, výsledků předchozího hlasování, včetně teda jejich nějaké analýzy. Takže navrhuji eh, odklad hlasování, tak abychom mohli důkladně prostudovat, jaké pozměňovací návrhy byly přijaty. Eh, my například máme jednání, pokud vím, v pondělí, eh, nebo můžeme hlasovat dneska později večer. Eh, dávám toto k uvážení. Děkuji. OK. <clears throat> Äh. Eh, děkuji za tento dotaz. My jsme vždy postupovali takovým způsobem, že výsledky byly nejdříve oznámeny, co prošlo a co neprošlo a předem jsme měli seznam, kde byly eh, případně eh, klíčová hlasování, která eh, tedy signalizovali, že ta zpráva nebude odhlasována. Myslím si, že během hodiny máme dostatek času na hlasování a proto si myslím, že není eh, třeba to konečné hlasování odkládat. Eh, chcete to prodiskutovat? Vidím, že ne. Tak budeme dále postupovat. Hovoříme tedy o přechodných ustanovení. Sando, prosím. An Sando, prosím. An Sander. Oui, merci, merci, monsieur le président, chers collègues. Alors... Děkuji, pane předsedo, děkuji. Vážené kolegyně kolegové, musíme počkat, až eh, bude dosaženo dohody o víceletém finančním rámci. Teď tedy čekáme na ratifikaci ze strany parlamentu, ale Teď je to na nás a za náš vyjednávací tým, abychom znovu zahájili diskuse. Já bych chtěla trvat na jedné věci, aby zde byla dvouletá přechodná doba. To je realističtější. Myslím si, že je to důležité. Já bych nejprve chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci, kterou odvádí. Myslím si, že už bychom spíše měli hovořit o té krizové rezervě, protože to je něco, co je pro mě velmi důležité. Myslím si, že to je klíčové, je to důležité pro tu rozpočtovou stránku. Hovoříme zde o 400, 400 eh, eh, máme zde částku 400 milionů pro tu rezervu a eh, mělo by to být na několik let. Takže já mám otázku na paní zpravodajku. Už jsme připraveni, abychom znovu zahájili tu diskusi o krizové rezervě? Měli bychom znovu nastolit tuto diskusi? Eh, může to být možná kontroverzní, ale myslím si, že jsme připraveni tuto diskusi zahájit. Děkuji. Eh, Jürgen a Kurt Munigen, prosím, nasaďte si mas roušky. Je to moje povinnost jakožto předsedy na to, opouko, na to poukázat. Sawama, prosím. Chair. <clears throat> well, I'm going to say some... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád něco řekl. Možná už to víte, buď někteří nebo všichni, ale dovolte mi tedy ještě vám trošku vysvětlit jednu takovou klíčovou věc, kterou zmínila paní zpravodajka. A to znamená tedy, že Evropský parlament má dát souhlas s svíceletým finančním rámcem. Já jsem jedním z zpravodajů pro víceletý finanční rámec a chtěla bych vám tedy něco říct, chtěla bych vás jaksi varovat. Eh, je důležité, abyste dobře pochopili, že je velice nepravděpodobné, že by došlo ke schválení víceletého finančního rámce do té říjnové Evropské rady. A samozřejmě musíme tedy znát čísla, která se týkají toho přechodného období. Já si myslím, že je to nyní mnohem obtížnější než dříve, protože zde máme tento fond obnovy, pak je zde ještě ta podmínka, právní stát a to eh, činí problémy. Víme, co říkají některé členské státy. Některé členské státy říkají, že vlastně si vezmou celý ten fond obnovy jako určitého rukojmího, pokud tam zůstane ta podmínka právní stát. Takže musíme už, už proběhlo několik schůzek. Já jsem chtěl zdůraznit vám všem, že to opravdu může být, eh, že to ještě může trvat až možná do konce tohoto roku, než konečně bude zakončen celý víceletý finanční rámec, než to bude všechno hotovo. Mm, také víte, že možná předsedové čtyř velkých frakcí napsali dopis minulý týden paní kancelářce Merklové a také paní předsedkyni von der Leyenové. V tom dopise se explicitně říká, že bez formálních e, závěrů nebo mm, mezi parlamentem a, a radou Eh, o tomto VFR a o právním státě bude nemožné pro parlament pokračovat v tom jednání o víceletém finančním rámci. Mm, takže strategie rady je, myslím, teď znovu zvažována, protože oni nejdřív eh, doufali, že se dokončí víceletý finanční rámec a pak se trošku jak si odloží ten, mm, ta, mm, to téma právní stát, ale tedy ten dopis z toho 26. Mm, z minulého týdne byl napsán a teď tedy nevíme, jak to nakonec bude. Já jsem vás všechny chtěl varovat, myslím si, že to nebude ani v září, ani v říjnu. Uvidíme. Info, Děkuji za tyto informace a zahrneme to naší diskuzí a nyní kolega Buda. Děkuji, pane předsedo. Já bych také samozřejmě nejprve chtěl pogratulovat paní zpravodajce za veškeré úsilí, které vyvinula. Musíme si být vědomi toho, že naši zemědělci potřebují nebo čekají od nás nějakou pohotovou reakci, aby mohli dobře vést své farmy v tomto velice obd- obtížném období eh, a eh, když jsou, kde, kde byli postiženi covidem. Eh, původní návrh komise byl předložen parlamentu, my jsme ho schválili myšlenka byla taková, aby členské státy mohly podpořit své zemědělce, aby tam byla určitá přechodná, přechodná obdoba, přechodné období a přechodné peníze a také přechodná rezerva. A teď tedy nevím, proč ministři najednou jsou proti tomu, aby se využila ta krizová rezerva, protože krizová rezerva by opravdu mohla pomoci zemědělcům, kteří potřebují pomoc ze strany EU. Eh, děkuji. Pokud se nikdo další o slovo nehlásí, v sále se nikdo nehlásí, tak dávám zpět eh, slovo paní zpravodajce, paní Katajnen. Thank you, Chair. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům za podporu. Myslím si, že vnímáme podobně cíle finance musí být k dispozici v roce 2021, co nejdříve to bude možné, jak řekli mnozí. Musíme zohlednit regiony, a hovořila o tom paní Aguilera, a musíme mít také na zřeteli, že máme nejodnávání o VFR a také reforma SZP, to všechno probíhá a že krizová rezerva je propojená s oběma a já jsem si velmi vědomá prioritou eh, této otázky pro paní Sander. A také souhlasím s tím, co řekl pan Sarvama, že Evropský parlament eh, má co říci eh, v tomto schvalovacím procesu FOR a fondu obnovy. Musíme nalézt správná právní řešení. A jsem přesvědčena, že společně s právními službami všech institucí nalezneme řešení. Jak jste eh, řekli, jsme odpovědní vůči zemědělcům a musíme být eh, schopni eh, zajistit to přechodné období a fond obnovy efektivním způsobem. Děkuji. Děkuji. A nyní bych chtěl dát eh, krátce eh, slovo komisi. Měl jsem to udělat ještě před kolegyní Katajnen. Prosím, eh, za komisi můžete vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Slyšíte mě? Děkuji za slovo. Mám málo, co bych dodal. Myslím, že jsme se dohodli na tom, že potřebujeme další e, trialog, tak jak řekla paní Katajnen, tak abychom e, vyřešili vše, co ještě není dořešené, pokud je o legislativu. A potom otázka, která se týká využití e, prostředků z Fondu obnovy a Fondu příští generace, tak e, v tom se na to díváme stejně jako iniciativa německého předsednictví a zatím vám no, mohu říci, co k tomu komise řekne. Eh, mám zatím eh, nemohu říci naši pozici, vyslechnu si to, co říkáte a vývoj na radě a zcela jistě se budeme muset tomuto tématu vrátit, tak až se stanoví ehm, eh, trialog 18. září, hovořila o tom paní Katajnen, potom budeme velmi ambiciozní a potom pokud před námi potom budou další významné diskuze. Chápu to tak, že existuje určitá flexibilita, pokud jde o harmonogram, tak jak jste hovořili, že je, potř- že je eh, propojenost eh, mezi závěrečným přijetím a sou- odsouhlasení mm, parlamentu, pokud jde o VFR. Děkuji vám. Eh, tak eh, tímto můžeme uzavřít eh, tento bod v pořadu jednání a budeme pokračovat s bodem 14. Výměna názorů se zástupcem komise o návrhu opravného rozpočtu číslo 5 a o návrhu komise na uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020. Eh, jedná se o okruh 2, eh, převedení z okruhu 2 do okruhu 4 rozpočtu a eh, pan Heusler tady zastupuje komisi generální ředitelství Agri, je napojen přes video a prosím dávám tedy slovo komisi. Pane Heuslere, máte slovo. Thank you very much, Chairman. Can you... No, děkuji, pane předsedo, slyšíme se. Můžu pokračovat? Děkuji. Děkuji. Chtěl bych poděkovat. A, takže tento návrh opravného rozpočtu číslo 5 byl schválen ještě před letní pauzou. Bylo to důležité, abychom mohli uvolnit výrazné prostředky, abychom mohli pomoci uprchlíkům z Libanon, kteří jsou nyní v Libanonu, v Jordánsku a Turecku. Komise navrhla 100 milion podporu eh, pro děti v Libanonu, takže pomoc hostitelským komunitám a Eh, další um, pomoc byla určena pro uprchlíky, kteří jsou nyní v Turecku, 485 milionů eur. Většinou eh, je to součástí okruhu Globální Evropa, to znamená okruh 4 našeho rozpočtu, to znamená, mělo by to být financováno v rámci okruhu 4 Globální Evropa. Nicméně podle interinstitucionální dohody komise provedla analýzu, a mm, zkoumala okruh čtyři. Stále mm, tam je možnost nějak přerozdělit prostředky, e, aby se dali zafinancovat tyto dvě věci. Nicméně došla k závěru, že prostor k přerozdělení neexistuje v rámci okruhu čtyři. E, abych to řekl jasně, zkrátka už tam nezbyly vůbec žádné peníze v tom okruhu čtyři té globální Evropy nařízení celého finančního rámce říká, že je možné využít rozpětí pro nepředvídané události, je to tedy podmínka krajnosti, ta musí být splněna, to znamená, pokud v jednom okruhu nejsou prostředky, ale v jiném e, okruhu jsou prostředky, tak je možné je využít a zafinancovat tyto mm, operace. Je to ale návrh komise a rozhodnutí této změny musí být rovněž schváleno radou a Evropským parlamentem. Je zde tedy ta podmínka krajnosti. Co to znamená? Znamená to, že musely být nejprve vyčerpány všechny ostatní možnosti. Komise to velice pečlivě proskoumala a došla k závěru, že skutečně žádná jiná možnost neexistuje a jsme tedy nyní nuceni využít tuto takzvanou eh, rezervu nebo to rozpětí pro nepředvídané události, abychom mohli zafinancovat eh, pomoc uprchlíkům. Ehm, je zde tedy, ehm, máme zde eh, strop, který bude, ale musíme tedy respektovat ten celkový strop pro rok 2020. Takže i když jsou tam určité přesuny, tak ten celkový strop na rok 2020 bude Eh, respektován. A je to velice důležité, protože to byl také poslední rok tohoto víceletého finančního rámce. Mm, pardon, tady. Komise navrhuje využít okruh 5, eh, to znamená mm, naše platy, administrativa, tam bylo určitý, ještě tam zbývaly nějaké prostředky, takže komise navrhuje využít ten okruh 5 a také okruh 2, což je samozřejmě eh, okruh, kde je také třeba eh, společná zemědělská politika. Pak tam ještě stále eh, zůstává 48,7 milionů v okruhu 2 ale ostatní eh, další rozpětí jsou využité. To znamená, takže jediné místo, kde je eh, je tedy využít 48,7 milionů z toho okruhu 2. Tento návrh byl předložen ještě než začalo léto, bylo to tedy urgentní, ale v členských státech byla velká většina, mm, pardon, tedy technické interference v projevu. V EAGF došlo k určitým změnám, můžeme se tedy ptát, zda tam je nějaký prostor. Víte, že komise přijala celou řadu různých opatření, která eh, bojovala s covidem a s dopadem eh, covidu na zemědělství. Tato opatření budou všechna eh, zafinancována z rozpočtu na rok 2020, ale jak víte, některá tato opatření budou mít rozpočtové dopady až v roce 2021 a to v návrhu, a bude to tedy v návrhu opravného rozpočtu na rok 2021, který se teď projednává. Tam se tedy počítá již s těmito výlohami. Nakonec závěrem bych rád řekl, že ve chvíli, kdy komise představila tento, mm, tento návrh, na eh, opravný rozpočet číslo 5 nebylo ještě nutné využívat eh, ten prostor, který tam zůstává pro EAGF na ten rok 2020. Děkuji, pane předsedo. Und jetzt haben wir eine Runde. Děkuji panu Heuslerovi za prezentaci a nyní mají slovo koordinátoři pan Dorfman, Dobře, eh, tak víme, co se eh, děje, schválení eh, parlamentu, to všechno víme. Já nechci tady být špatně pochopen. Účel prostředků, na které budou vynaloženy, tak si myslím, že tady je všechno jasné a já jsem si vědom, že pro tyto účely ty prostředky potřeba byly. Ale Eh, pokud eh, se eh, si vzpomeneme na to, že tady ve výboru jsme několikrát hovořili o tom, že v zemědělství existuje kombinovaný efekt covidu na jedné straně a komplikovaná situace na světových trzích na straně druhé. Cla ze strany USA a v, v některých oblastech vedlo k velmi komplikované situaci. A to se ukazuje například na cenách mléka. A my jsme se tady e, vši, obrátili na komisaře a on řekl, že e, prostředky nejsou. A tady vidíme, že e, e, v rozpětí jsou peníze pro uprchlíky, že se tam našli, tak to je trošku zvláštní. Tak musím říci, že my poslanci, když toto slyšíme, tak jsme v nezávidění hodné situaci, protože peníze nejsou a potom vidíme, že Eh, komise nakonec ty peníze eh, najde. Eh, tak to bych tedy chtěl říci, věci se dějí a proto očekávám, že komise mi poskytne přesnější a komplexnější informace, než jak tam bylo během covidu. A nyní kolega de Castro. Sí, grazie. Eh, grazie, presidente. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, eh, návrh opravného rozpočtu číslo 5 2020, který byl schválen v červnu, tak to vytváří precedens a to je velmi nebezpečný precedens pro SZP. Ano, je to pravda, že se to používá jako druh banky, ale pro jiné politiky, které jsou důležité, ale měly by tam být ještě nějaké položky ad hoc a navíc se to uvolnilo všechny tyto prostředky v komplikovaném období eh, pro zemědělství, které trpí pod tíhou krize. A tak, jak řekl kolega Dorfman, komise eh, tady v tomto výboru prohlásila, že není možné dát k dispozici dodatečné prostředky pro podporu těch odvětví, eh, která nejvíce eh, trpěla eh, pod pandemí. A tady vidíme, že samozřejmě my jsme solidární, co se týče pomoci uprchlíkům, ale nemůže to být eh, činěno v rozporu nebo proti jedné z nejdůležitějších eh, politik v EU, protože to vytváří velmi nebezpečný precedens. Děkuji. Eh, kolegyně Miller. Já bych chtěla úvodem říci velmi jasně, že já samozřejmě jsem pro podporu lidí, kteří utíkají před hladem a před válkou. Eh, takovýto lidé musí být eh, podpořeni. Ale nesouhlasím eh, s tím postupem, jak se tyto prostředky obstaraly. A proto bych tomu chtěla prohlášení. Pandemie covidu ukázala, že některé zemědělské sektory jsou opravdu ve velmi tíživé situaci. A tenkrát jsme ty peníze potřebovali. A tady souhlasím s předřečníky. My jsme se několikrát zeptali komisaře a bylo nám řečeno, že žádné peníze k dispozici nejsou. A tady vidíme, že přes 400 milionů se našlo, že to bylo eh, nějakým způsobem přesunuto a to nechápu já ani moje frakce a ani to nebudou eh, chápat zemědělci. Takže já eh, bych se chtěla zeptat, zdali tyto prostředky byly z krizové rezervy. To je tedy eh, to, eh, co mm, zemědělci tedy nedostali, pokud je o ten předchozí rok. A tady je nyní jasné, že tady eh, hovoříme o rozpočtu roku 2021. Když to tedy vezmeme pro financování opatření covidu, tak tím to nebude jednodušší, naopak komplikovanější. A pan kolega David? No, pomáhat uprchlíkům eh, co nejblíže místům, eh, odkud byli nuceni odejít, to je zcela v souladu Eh, s postojem naší frakce. Eh, nicméně bych tady chtěl upozornit ještě na jednu důležitou věc, a to je časové hledisko. Eh, zajímalo by mě, jestli má teda Evropská komise nějakou představu o tom, jaké bude další řešení tohoto problému, aby to nebylo podobně Eh, jako s palestinci, kteří žijí již 50 let eh, v dosti příšerných podmínkách pásmu Gazy, eh, jestli tedy bude Evropská unie ty uprchlíky podporovat po několik generací, nebo jaká je konkrétní představa. Současně upozorňuji na to, na to tež, co kolegové přede mnou, a sice na to, že Eh, bychom eh, měli být předmětem korektního jednání a eh, pokud jsou prostředky využitelné pro zemědělství k dispozici, tak by to mělo být jaksi nám sděleno, tak abychom o nich mohli, mohli uvažovat. Jinak takové jednání nepokládám, kdy je nám to tajeno za, za korektní. Čili chtěl bych položit zástupci Komise tyto dvě otázky. Děkuji za pozornost. Kolega Děkuji, kolega Heusler. Milé eh, kolegyně a kolegové, já si Eh, myslím, eh, že eh, není dobré, aby to vypadalo, že to kritizujeme. Já toto opatření považuji za správné, oprávněné a jedná se o nutné opatření. Můžeme kritizovat postup, ale tak, jak řekl jeden z mých předřečníků, tak jako by se tady jednalo o nějakou konkurenci prostředků, pokud o zemědělce tak jak říkám, co se týče postupu, tam můžeme říci, to se mohlo udělat jinak, ale měli bychom to přivítat. Já to každopádně vítám a považuji to za správné, že eh, se nalezl způsob pro financování, takže to podporujeme. Ako kolega Flanagan. jsem... Uh, no, děkuji. Eh, pokud někdo utíká ze země, kde je hladomor, a někdo je vyžené, eh, někdo vyž, lidé umírají hlady, lidé... Já tedy sám pocházím ze země, kde byl hladomor a odkud lidé utíkali. Takže já sám bych nikdy eh, nebyl proti, abychom pomáhali eh, lidem v takové situaci. Ale co kdybychom ty peníze vzali z nějaké jiné oblasti, z nějaké oblasti, která sama mm, ty problémy vytváří? Mohli bychom to vzít třeba ze zbrojního průmyslu, mohli bychom to vzít eh, těm, kteří vyrábí bomby a zbraně. Nicméně já pocházím z Irska, a mohu skutečně říci, že čím více existuje zbraní a bomb a kolek, tím více krve. A eh, chci říci, že zbraně už vůbec nejsou zapotřebí. Navrhuji, a tím bychom eh, zabili více moch jednou ranou. Můžeme Evropu eh, jak si bránit před takovou tou novou obsesí zbrojního průmyslu. A ty peníze pak můžeme ušetřit a peníze můžeme dát do zemědělství, protože zemědělství je nejbezpečnější. Pokud mají lidé plné přicho, tak nemají takovou úplně velkou náladu s někým bojovat nebo bojovat se svým sousedem. Takže navrhuji, abychom spíš ty peníze vzali zbrojnímu průmyslu, a protože do něho teď plynou peníze daňových poplatníků v EU. Thank you. Next uh, uh Děkuji nyní kolega Buda. Jednu minutu. No, děkuji, pane předsedo. Kontext, v němž eh, se ten eh, text dostává eh, k nám od komise, Musíme k tomu říci, že zemědělci v Evropské unii mají v současnosti obrovské problémy, také kvůli covidu. A já jsem si nedávno říkal, zda by právě nebylo možné využít nějaké jiné kapitoly pro zafinancování zemědělství. Jedná se pouze o několik milionů eur, nejsou to tak velké částky, to je nějakých 485 milionů, ale kdybychom tyto peníze dali zemědělcům v Evropské unii, eh, tak by to bylo dobré, protože by byla zachráněna eh, jejich situace, která byla postižena. Možná bychom do Turecka neměli posílat peníze, ale spíše třeba mm, potraviny. A to by pomohlo potom nejenom lidem v Turecku, ale také i našim zemědělcům. Já si myslím, že se zkrátka musíme přizpůsobovat realitě a musíme také ale brát v úvahu eh, to, jak, v jaké citlivé situaci jsou evropští občané. Jakým pro... Děkuji, kolegyně Aguilera. Eh, dobré odpoledne, opět vás zdravím. Eh, jedná se eh, o eh, debatu, kterou máme po schválení legislativy, takže poněkud jsme tedy frustrovaní. Už je tedy poté. Já bych chtěla říci, že já jsem pro opatření, ke kterému se přistoupilo. S čím tak nesouhlasím je s postupem, ke kterému se přistoupilo a že se použijí prostředky z rozpětí pro SZP. A navíc všichni kolegové řekli, a já s tím souhlasím, že několikrát nám bylo řečeno, že neexistují nové peníze pro řešení požadavků zemědělců. Takže ta chyba a e, te, ten klam je, pane Hojslere, z toho, poli, z toho politického řešení, protože vy jste se měli skontaktovat s námi, s výborem pro zemědělství. Myslím si, že se jedná o velmi špatný precedens. Děkuji, paní kolegyně Tolory. Prezident, mes questions à la commission. Euh, Děkuji, já mám otázku na komisi která se vztahuje k rozpětím, které jsou pod tím stropem eh, a jak se využívají. Já chápu, že ty peníze se zpřístupňují tedy prchlíkům, ale v současné době máme přece i zemědělce, kteří trpí mimořádným způsobem a komise na to nebyla schopná zareagovat žádným mimořádným financováním, žádným nástrojem, který by byl vhodný. Takže v tuto chvíli nám se zdá, že těch 46 milionů které zůstaly pod stropem v rámci rozpětí, by se mohly využít pro zemědělce. Je celá řada dalších mimořádných věcí, které se týkají eh, například zemědělců, jako jsou například sankce ze strany Trumpa, na což Evropa musí jistě reagovat. A my bychom chtěli vidět nějakou odezvu, která eh, bude zahrnovat i to, že se evropskými penězmi podpoří zemědělci, kteří nyní mají problémy které s nimi vlastně nějak nesouvisí a nezavinili si je. Takže ten okruh by se mohl samozřejmě využít na syrské uprchlíky, ale to není mimořádný problém. To je něco, co se děje vlastně každý rok a na úrovni komise, tedy do budoucna, by se možná měla provést nějaká nová práce. Teď nám vypadl signál. Bohužel. Vielleicht versuchen wir später nochmal. Kollegin Schmidt. Eh, přišli jsme o spojení eh, kolegyně Schmidbauer, možná se nám to potom podaří. Určitě zde eh, všichni v místnosti souhlasíme, že musíme podpořit vždy ti, kteří trpí, ale také v tomto výboru je naším úkolem podporovat zemědělce. A když vznikla tato krize s covidem, tak nám bylo řečeno, že žádné dodatečné prostředky na období 21-22 nejsou pro zemědělce. A proto v rámci této diskuze se připojuji eh, k předřečníkům. My jsme byli eh, eh, klamáni, je to jako by jsme přišli o tvář, jako bychom nevěděli, co se tady děje. A Chtěla bych říci, zemědělci jsou pro systém důležití. Tato krize to ukázala je eh, důležité, abychom o tomto věděli. A já se eh, eh, ptám, zdali se jedná o výjimečnou situaci, nebo to bude pravidlem, jak je to s prostředky a jaké kritéria by musela být splněna v normální situaci pro prostředky a třeba v Rakousku by bylo eh, velmi eh, dobrým, eh, nebo když my v Rakousku jsme dokázali přijít s dobrými opatřeními pro zemědělce, tak i tady přeci v Evropě je to možné a je potřeba, abychom dostali dodatečné prostředky pro zemědělce a to je můj požadavek pro komisi. Kolega André. Erik, are you there? Slyšíme se? Please push the speak button. No, no connection. Okay, then um, I think... V tom případě kolegy Le Breton. Merci, monsieur le président. Le budget rectificatif numéro 5... Ano, děkuji. Návrh opravného rozpočtu 5 byl schválen v červenci Evropským parlamentem. Já jsem byl proti. Odebírají se totiž finance ze zemědělství na uprchlíky v Turecku, Sýrii a Libanonu. Evropský zemědělský sektor, zvláště ve Francii, je ale v krizi a musí, si, musí se to vyřešit. A proto si myslím, že v některých případech máme problém, který stojí přes 600 milionů euro. A tady nejde o nějakou štědrost, tady je o pomoc problému. A pak ještě další problém. Většina těch peněz se hrne na, pe- na, na uprchlíky z, Turec- z Turecka a to je podle mě unáhlené. Tady vlastně uhýbáme tlaku Erdogana eh, v otázce migrace. A přitom víme, že přece eh, Řecko, Kypr a Francie, které odnášejí tu největší daň za celou tuto krizi, eh, jsou přece členy Evropské eh, Zkusíme to ještě jednou s kolegou Andrie. Ne, nedaří se spojení. Dobře, tak všichni, kteří se přihlásili, dostali slovo a nyní dám slovo zástupci komise panu Hojslorovi, aby se tedy vyjádřil. Do we have connection to Mr. Häusler? Čekáme na, <clears throat> čekáme na spojení. Prosím. Eh, mm, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mám ještě možnost některé věci dovysvětlit. Samozřejmě tedy asi víte, že se zdržím komentářů, které se týkají nějakých politických eh, otázek. Eh, vím, že Evropský parlament se k tomu vyjadřuje, i Rada se k tomu vyjadřuje. Zda tedy je, je dobré mít tyto výlohy či několik, tomu se tedy nebudu vyjadřovat, ale já si myslím, že je dobré zdůraznit, že Toto byla jediná možnost, jak ta opatření zafinancovat. Už jsem říkal, že jsme vyčerpali všechny okruhy, zbývá pouze malinko v okruhu 2. A to je vše. To znamená jediná možnost, jak zafinancovat těch 653 milionů, bylo mm, okruh 5, administrativa, a okruh 2. Myslím si, že to je opravdu důležité. Zkrátka jste nebyla žádná jiná alternativa, nebyl jste žádný jiný prostor, kde ty peníze vzít. Ještě mi dovolte znovu ta čísla upřesnit. Eh, pan Lebreton říkal 653 milionů, to je celá částka, ale 428 je z okruhu 2, a ostatní jsou ze zbytku eh, čtyři a ze zbytku rozpočtu na eh, administrativu. Také zde zaznělo, že toto je určitý precedent. Já bych chtěl připomenout, že v minulosti už jsme něco podobného učinili. Možná si někteří z vás pamatujete, jak to bylo s těmi mlečnými eh, kvotami a mlečnými platbami. Tak jsme tehdy také využili peníze ehm, pro podporu uprchlíků. Takže to není poprvé, kdy eh, něco takového děláme. A ještě bych možná chtěl eh, zdůraznit jedno rozlišení, které jsem možná nedostatečně vysvětlil. Není to tak, že peníze pocházejí z, z, z rozpočtu pro zemědělství. Je tam určitá marže, co bylo eh, uvedeno v rozpočtu a pak je tam nějaký teoretický strop, kam až můžou jít výlohy. To znamená, ty peníze jsme nevzali z rozpočtu na společnou zemědělskou politiku. To bych chtěl ještě jednou eh, říci. A ani to vlastně neovlivnilo nějak to krizové rozpětí, protože ta ne, krizová rozpětí nebylo využito v rozpočtu 20, 2020. To bude uvolněno pro zemědělce v roce 2022, takže tam není žádné propojení. Pak eh, zasněl také jeden mm, názor, nebo mm, bylo řečeno, že ta situace je naléhavá. Toto je opravdu není možnost něco ještě zafinancovat z celého toho rozpočtu letos a v následných letech to budeme také muset řešit, jakmile bude rozhodnutí o VFR. Bude to obtížné i v těch následných letech určitě se rozhodovat, kam ty peníze poplynou, takže spíše nás čekají podobná obtížná rozhodnutí v budoucnu více, než jak tomu bylo dříve pak tam byla otázka, zda těch 46 milionů, které ještě zůstávají v tom. rozpětí, zda je možné je využít třeba pro zemědělce. Ne, není to možné a to zkrátka jsou proto i praktické důvody. Rozhodnutí, které bylo učiněno v dubnu 2020, to znamená ta první opatření, která jsme učinili, tak tato opatření nebudou mít žádný dopad na rozpočet v roce 2020, protože členské státy nebudou uh, schopny to všechno uh, utratit. To znamená, uh, ty rozpočtové následky se projeví později. Opatření schválená v dubnu 2020 budou mít dopad na rozpočet až v roce 2021. pokud se teď ještě něco rozhodne, tak už to pak nebude mít dopad v rozpočtu 2020, protože víte, že máme do 15. října máme ten rozpočtový rok, takže už jsme vlastně téměř na konci našeho, našich možností, jak eh, ještě použít rozpočet. Doufám, že se mi podařilo na všechno zodpovědět. Děkuji, pane Heuslere. Eh, za odpovědi a pan Andrej se připojil, eh, tak mu dáme slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se moc omlouvám. Mám technické problémy celý den. Chtěl jsem se přihlásit, protože já si skutečně myslím, že bychom se měli eh, poučit eh, z této eh, krize, i když ještě neskončila. Je to věc respektu vůči našim občanům, kteří o tolik přišli. Tato krize ukázala, jak důležitou úlohu má zemědělství a slabiny veřejného sektoru. Co je pro mě nejdůležitější v rámci současné organizace zemědělství, je vztah SZP s rozpočtem. A tato diskuze o rozpočtu mi dovoluje podtrhnout něco, co nefunguje. Krizová rezerva, která nikdy nebyla uvolněna od zřízení v roce 2014. Přesto, že jsme byli v podobných situacích jako dnes v mnoha odvětví, e, třeba v oblasti vinařství. Vinařství je obětí tohoto nefungování. Je potřeba e, zlepšit financování této krizové rezervy. Potřebujeme rozpočet evropský, který bude účinnější, reaktivnější a flexibilnější, tak aby se mohl přizpůsobit situaci. Já bych si přál, aby Evropa převzala svou odpovědnost, abychom se dostali z této eh, spirály eh, rozpočtových eh, systémů přímých podpor. Návrh rady eh, z července je eh, velmi pod tím, co chceme pro krizovou rezervu. Chceme být ambiciozní, tak jak si to žádá situace. Musíme jít nad mnohem více nad národní návrhy. Naše úloha poslanců Evropského parlamentu v tomto spočívá. Musíme podpořit odvětví, která zažívají e, problémy další řečník. Zostala zakončena po vystoupení představitele komisie, ale Děkuji. Děkuji za slovo. Já to chápu tak, že diskuze už skončila po komisi. Pokud mi dovolíte, tak mám dvě připomínky. Není nic víc iritující, že nejsou peníze pro podporu zemědělství uprostřed pandemie. A potom Několik měsíců poté se dozvíme, no nakonec jsme dostali peníze od někud a můžeme eh, financovat cíl, který je samozřejmě velmi vznešený a chválihodný, ale vůbec to nesouvisí se zemědělstvím. Vysvětlení komise mě přivádí k tomu, že peníze, které se uvolnily, tak se vynaloží v roce 2021. A proč nám tedy komise říká, že peníze nejsou? E, protože ty kroky, ke kterým se přistoupí, se nebudou financovat až příští rok. To, že nemáme peníze pro určitá odvětví, tak já si myslím, že to pravda není. E, děkuji. Nyní jsme e, na konci eh, této debaty už eh, žádné další dotazy pro komisi nemáme, eh, proto další slovo udělovat nebudeme. Abych to tedy schrnul, jedná se o to, že je potřeba, aby pokud je o postup, tak aby komise zlepšila svoji komunikaci a měli jsme být zapojeni dříve. A nyní bod 15 našeho pořadu jednání prezentace Evropské komise eh, výboru AGRI. Jedná se o prezentaci eh, studie, eh, která se týká maloobchodních aliancí v zemědělském a potravinovém řetězci. Kolegové, kteří už jsou tady déle, tak vědí, že v rámci Eh, debaty o směrnici o nekalých obchodních praktikách, tak jsme požádali o to, aby byla vypracována studie ohledně eh, dopadu nákupních aliancí. A máme tady zástupce komise a tato studie bude dnes přednesena. A dávám slovo panu Oliverovi Sitarovi, eh, který je vedoucím eh, jednotky zpráva eh, potravinářsko-zemědělských trhů z generálního ředitelství pro zemědělství. Prosím, máte slovo. Um, thank you, chairman. Děkuji. Ano, děkuji. Pane předsedo, děkuji. Zatím zjistím, zda mi funguje prezentace. Je to tak, jak jste řekl, 12. března eh, požádal Evropský parlament komisi v kontextu směrnice o nekalých obchodních praktikách, aby analyzovala míru národních a nadnárodních eh, aliancích, obchodních aliancích v zemědělském a potravinářském řetězci ta, eh, tu práci jsme dokončili takovým dvoudenním workshopem v 2012, kterou eh, tedy vypracovalo společné výzkumné středisko a také máme zprávu, která, eh, kterou společné výzkumné středisko v květnu 2020 zveřejnilo. Já vás teď seznámím s tou zprávou. Navrhuji, abychom si to rozdělili do několika oddílů. Nejprve budeme hovořit o ekonomii, o ekonomických aspektech a v té druhé části budeme spíše hovořit o právním rámci, jaký, eh, kterým se teď řídí malobchodní aliance, pokud tedy můžeme mluvit o nějakém právním rámci. Takže nejprve ta ekonomická stránka. Malobchodní aliance, co to vlastně je? Mám tady pár definicí. Jsou to seskupení malobchodů nebo řetězců malobchodů nebo různých seskupení maloobchodníků, kteří spolupracují tím, že združují některé zdroje nebo činnosti. Většinou se to týká zdroje dodávek a také některých služeb, které aliance poskytují svým členům a nebo také dodavatelům. Jsou zde takové tři hlavní druhy, jak tedy zjistila naše zpráva. Za prvé jsou to seskupení nezávislých maloobchodníků, Dekat, Konat, Leklek. Pak jsou zde národní maloobchodní aliance, což jsou většinou uskupení maloobchodních řetězců a ty mm, působí na národním, v tom národním měřitku. A pak eh, zde máme aliance, kterým říkáme evropské. Mezi, jak se mezi sebou liší tyto tři kategorie? Jde o to, že ty evropské aliance většinou nepůsobí na stejném národním trhu, to znamená, je to spíše taková zastřešující organizace, jejichž eh, členové eh, působí na, na jednotlivých, v jednotlivých zemích. No a jak tedy eh, fungují tyto maloobchodní aliance, už jsem o tom trošku říkal, jsou zde tedy ty společné nákupy, to je zcela jistě úplně nejdůležitější činnost. Nezávislé eh, aliance se združí, spojí se a společně nakupují dodávky. Vět, většinou eh, to jsou vlastně ty značkové produkty, anebo se združují, aby vypisovali kontrakty pro eh, takzvané soukromé značky. To znamená, to jsou ty značky, které najdete ve svém supermarketu, kam chodíte, tak jsou to ty značky přímo toho supermarketu. ty národní i evropské maloobchodní aliance se nesoustředí ani tak jak na ty společné nákupy, ale spíše se soustředí na takzvané on-top agreements, na dohody s velkými producenty. To znamená, že eh, nej, ne, nezajímají příliš vlastně malé eh, dohody. Oni vlastně spíše chtějí ještě další dodatečné služby, které jsou poskytovány dodavatelům. Je pravda, že všechny kategorie aliancí poskytují služby svým členům, to znamená třeba kontrola kvality, podpora v rámci IKT a mnoho dalších věcí. Na tom dalším snímku jsem se pokusil vytvořit takovou mapu, takové zmapování jednotlivých druhů eh, těchto maloobchodních aliancí. Je tam tedy druh, členové, Mm, zeměpisné pokrytí, eh, pokrytí produktové a další činnosti. Mm, nějaké, nějaká jména jako Erika Konat, ta jsou známá, ale ty evropské aliance ty nejsou tak často, nebo ty nejsou tak známé, protože eh, často nejsou úplně ve styku se spotřebiteli, není to uh, proto si myslím, že ta, tento snímek je, nebo že mm, je to také důležité, abyste si dokázali eh, mm, mm, říci, jaké vlastně tam patří ty, eh, jaké jsou názvy těch aliancí. <clears throat> Některé, některá se skupení nezávislých malobchodníků mohou mít poměrně velké, velký podíl na trhu, někdy je to dokonce i více než 20 Eh, společný eh, podíl na trhu evropských aliancí je mnohem takový skromnější. Hovoříme o asi 15%. A to je tedy veškerý objem, který je nakupován od těch producentů hlavních značek. A co se týče těch soukromých značek, tak tam eh, ty aliance mm, nakupují v těch tendrech asi 2,5 To znamená, je to celkový podíl 2,5 z těch všech eh, soukromých značek. Samozřejmě nejdůležitější otázka je, proč eh, se zapojit do takové maloobchodní aliance. To je velice důležité. Jak zpráva, tak i seminář eh, jasně vysvětluje, že pokud se pokud vstoupíte do tohoto klubu, tak eh, vám to pomůže zvýšit vaši konkurenceschopnost, můžete také uspořit eh, finance, mm, protože zde můžete využít například úspory z rozsahu, můžete třeba ušetřit na těch službách IKT, můžete rovněž eh, sdělovat nebo vyměňovat se informace, mm, expertízu, odborné mm, zkušenosti a znalosti. Takže to je první důvod. A druhý důvod je naprosto jasné, že členství v alianci vám zlepší vaši vyjednavací pozici. To znamená, že i když vy třeba sami nebudete přímo vyjednávat s dodavateli, tak eh, budete moci přijít eh, do té jednací místnosti a eh, přijít vlastně s mnohem větší poptávkou nebo s většími objemy a to eh, zlepší vaši vyjednavací pozici. Tím pádem se také může zlepšit vaše kupní síla. Někdy také během toho semináře, mm, během toho semináře také bylo, eh, se ukázalo, že mm, můžete Eh, také mm, potom eh, být trošku víc vyvážený s nějakou tou vyjednavací pozicí nějakých velkých značek dodavatelských. To znamená, už i tato výhoda je také, může být velice uh, užitečná, pokud uh, tedy chcete jednat s nějakými důležitými výrobci. Jaký to má dopad na spotřebitele? Teoreticky by se mohl projevit eh, eh, určit, teoreticky by se měly nebo mohly snížit ceny pro konečné spotřebitele, protože tam byly nějaké ty úspory z rozsahu a tak dále. Nicméně eh, jde tam hlavně o to, jak, jak funguje konkurence, jak funguje hospodářská soutěž na trhu. Mm, takže pokud, je to, pokud to funguje, tak by se tam eh, měla ukázat eh, ta, eh, ta situace snížením ceny. Ovšem nemáme dostatek empirických důkazů. Mm, navíc pak, je, co se týče, máme tedy poměrně málo důkazů nebo empirických poznatků, že by se to projevilo třeba v rozmanitosti nabídku a inovaci. No a potom, jaký je dopad na navazující úroveň nebo na ty, původní, na ty úrovně třeba včetně zemědělců, na ty dodavatele? Je pravda, že i oni mohou mít nějaké, dův, eh, nějaké výhody, když jednají s maloobchodními aliancemi. Eh, zpráva třeba jasně říká, že aliance většinou nejednají přímo se zemědělci, to znamená, tam není nějaký přímý obchodní vztah mezi farmářem a aliancí. Tam jde o to, že ten obchodník většinou jedná přímo s tím farmářem a tím pádem zde tedy není nějaký efekt, který by se ukázal eh, nebo který by dopadl na toho farmáře. Ale pak je tam určitý nepřímý efekt. Eh, to znamená, zatím ještě to není úplně jasné, jak, jaký ten dopad na ty farmáře tedy je, ta pozitivní nebo negativní. Zpráva říká, že se tato oblast ještě musí více proskoumat, že je zapotřebí dalšího výzkumu v této oblasti. A už nemám tolik času, takže se ještě podívám na tu otázku právní e, Jaký je právní rámec, kterým se řídí tyto maloobchodní aliance, jak na té národní, tak na národní úrovni? Máme zde samozřejmě, co vás první napadne, je zákon o hospodářské soutěži. Jsou zde takové tři podkapitely, kartely, zneužití dominantní pozice na trhu a fúze. Další oblast je e, nekalá obchodní praktika, nebo nekalé obchodní praktiky, je zákon, který bojuje s nekalými obchodními praktiky. A pak jsou zde také různé e, kodexy e, různých sektorů pak zde máme také třeba pokyny generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, které říkají, jak mají vypadat tyto společné nákupy, za jakých podmínek eh, mohou být tyto společné nákupy a za jakých podmínek už naruší hospodářskou soutěž. Ehm, společné nákupy nejsou považovány za kartely, pokud se nesnaží cíleně omezit hospodářskou soutěž. To znamená, tyto společné nákupy rozhodně nejsou nějakou zakázanou praktikou, to rozhodně ne, ale musíme se vždy dívat, jaký cíl má vytvoření té aliance. Generální ředitelství pro hospodářské soutěž také má ve svých pokynech takový zvláštní um, eh, jev tedy toho bezpečného přístavu, to znamená, že tam je tedy nějaká ta hranice 15 pokud se dostanete nad 15%, tak potom eh, soutěžní právo vám řekne, ne tedy, že už je to úplně všechno špatně, ale vlastně probí, hm, probíhá se, probírá se konkrétní případ. Eh, právo hospodářské soutěže často totiž zjišťuje, že se někdy eh, ty aliance vytvářejí, aby škodili využijete vlastně platformu, abyste si mohli potom v rámci té platformy dohodnout ceny eh, s konkurencí. Ehm, takže mm, to je ten negativní jev. No a pak ještě otázka eh, práva, které bojuje s nekalými obchodními praktiky. Máme také eh, speciální směrnici o nekalých obchodních praktikách. Takže musíme se zase dívat, eh, jaký je přístup, zda je tam tedy ten behaviorální přístup. Ještě bych chtěl říci, že naše směrnice také se také hovoří, také eh, se věnuje těmto malobchodním aliancím, ale dovoluje je. Ovšem musí to být malí hráči, je tam strop 350 milionů a naše eh, směrnice pak se vlastně mm, nestanoví další. Děkuji. Ja, da gibt's einigen äh, Diskussions. Děkuji. Eh, nyní zahájíme diskuzi. Eh, pan Dorfman dostává slovo jako první. Máte minutu 30 a prosím dodržujte čas. Eh, děkuji vám <clears throat> za tuto prezentaci. Považuji to za velmi zajímavé téma a je důležité, abychom odlišili různé situace, abychom nesměšovali různá mm, témata. Tady jste řekl, máme družstva, Eh, tam eh, to eh, známe, jak to v Evropě vypadá ale tady jsou situace, které přispívají k tomu, že ten malý hráč vlastně nemůže vůbec přežít a pro zemědělce je důležité, aby přežili takovýto malí hráči. Ale také jste nám řekl, že tady existují zcela jiné dimenze, kde ti eh, velcí se ještě eh, združí, aby byli nákupními organizacemi a potom vyvějí tlak na eh, dodavatele, na dodavatele potravin a také potom na zemědělce. A jak jste řekla, ta situace není akceptovatelná. A já bych se chtěl zeptat na souvisí to s právem hospodářské soutěže, jaké zkušenosti máte v komisi jaké úmysly máte eh, v případě těchto eh, nakupních organizací. Eh, je tam nějaký druh blokování, nebo funguje to, nebo musíme tedy počítat s tím, že budou takovéto velké skupiny, které samozřejmě nejsou moc ve prospěch zemědělců. A nyní pan de Castro. Grazie, grazie, presidente. Děkuji. V první řadě chci pogratulovat k této práci, kterou jste odvedli. A jak říkal pan předseda, bylo to i na naší žádost, i na žádost našeho výboru, když se jednalo o směrnici, která s tím souvisí, eh, když jsme hovořili o nekalé obchodní soutěži, zejména v potravinářském sektoru. Chci podtrhnout, že tato studie vynechala jeden důležitý princip – který stál vlastně v jádru celé té směrnice, je ten kaskádový efekt. Nějaké nespravedlivé chování proti hospodářské soutěži, což má potom dopad na ty nejslabší články, to znamená na farmáře, na toho prvotního prvovýrobce. To by určitě měla na ně dopad, pokud jde o produkci, a nedostatek vlastně eh, podpory. A eh, když už máme tedy tu strategii spole na talíř, tak se musíme snažit, aby systém byl co nejvíce spravedlivý a průhledný. A aby se nám to povedlo, tak musíme obnovit celý tento sektor a zbavit ho nedostatků z ekonomického hlediska, zejména pokud někdo zneužívá svého dominantního postavení v oblasti nákupu, protože to potom může mít dopad právě na ty nejslabší a to ze socioekonomického hlediska. Takže já bych se chtěl zeptat, vzhledem k vaší zkušenosti z posledních let, tak co si myslí komise o tom, že bychom měli mít nějaké pokyny pro samoregulaci, které už existovaly konec konců. Stačí nám ty stávající pravidla, stačí nám tato opatření, abychom splnili strategii z pole na talíř, nebo, jak já si myslím, nebylo by lepší, aby Evropská komise se více pevněji ujala otěží a aby skutečně vydala nějaké ad hoc standardy, nějaká opatření, která by ukončila toto zneužívání postavení. Děkuji. Tak, kolegyn Müller. Děkuji, kolegyně Miller. Děkuji Eh, komisi a také děkuji společnému výzkumnému středisku za tuto studii. Tady se ukazuje na to, že eh, rozvaha obchodní nemá eh, vliv na zemědělce, tedy nepřímo ano, ale co je pro mě důležité, je, že pokud jde o tyto obchodní aliance, které nedosáhnou přiměřených cen eh, pro eh, zákazníky, takže to má potom vliv na zemědělce. Já si dokážu představit třeba nedávno, když jsem navštívila výrobce sušenek a on řekl, že 90% eh, obratu jsou privátní značky, tak zde se ukazuje velmi jasně, že zemědělec jakožto producent základní potraviny je pod tlakem a netěží z toho. A e, potom e, samozřejmě ti další členové řetězce tak z toho také netěží. A já bych se chtěla zeptat, zdali ten e, současný právní rámec, který máme, zdali je dostačující, anebo zdali si myslíte, že by se měl tento rámec zpřísnit. Každý členský stát má své Eh, vlastní eh, zákony eh, proti kartelům a je důležité, aby potraviny byly levné a jedná se o spravedlivou také ale cenu pro producenty. Nyní pan kolega David. Já si dovolím hovořit o situaci v České republice, protože u nás je situace zvláště extrémní, protože prakticky monopolní postavení mají, eh, mají zahraniční řetězce, eh, nemáme eh, téměř žádné domácí maloobchodní významnější kapacity. A tyto řetězce samozřejmě zneužívají svého postavení a to tak, že se postupně podařilo dosáhnout snížení soběstačnosti České republiky v zemědělské produkci ze zhruba 90% eh, nebo 95% na eh, nějakých 55%, eh, protože k nám jsou dováženy produkty za dumpingové ceny, jsou to přebytky z různých západních zemí. Ty řetězce jsou převážně tedy německé a je proto pochopitelné, že naše eh, politická reprezentace eh, hledá eh, dosud celkem málo účinně nějakou obranu proti této situaci a je samozřejmé, že ti, pro které jsou tyto podmínky výhodné, nám v tom rozhodně pomáhat nebudou. Čili ty zkušenosti, o kterých jsme slyšeli, ty jsou u nás těžko uplatnitelné Eh, naši dokonce i velké zemědělské podniky mají velké problémy, aby se eh, uplatnili eh, na trhu, aby mohli prodávat své zboží v řetězcích. Řetězce je tlačí k extrémně nízkým cenám na hranici rentability, často i pod ní využívají jejich tísně Eh, a eh, také je tlačí k snižování kvality, eh, protože u nás poměrně vysoký podíl občanů, kteří mají nízké příjmy a jsou nuceni kupovat nejlevnější potraviny. Děkuji. Vielen Dank, Kollege Häusling. Děkuji vám, pan kolega Häusling. Musím eh, říci, já jsem poněkud eh, bezradný. Vy jste eh, řekl, že je potřeba jednat, něco na druhé straně funguje. Já bych to ale takto neřekl. Na jedné straně existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a musím říci, že se nejedná Erika je monopol, není to nějaké združení maloobchodníků, kteří výhodně nakupují. A ti takto fungují. Takže je to taková struktura koncernu. Eh, v Německu udělali toho hodně. A já si eh, vzpomínám, když jsme hovořili o mléce, a tam se jednalo o to, že by měla být e, malá koncentrace, tak aby ti, e, kteří nabízí mléko, tak aby byly e, družstva, že nesmíme dovolit velké struktury. Na jedné straně máme velké struktury a potom to antimonopolní monopolní právo v některých státech zasahuje pozdě a nebo vůbec. A to je věc, se kterou souhlasit nemůžeme. Já si myslím, že antimonopolní právo musí být zpřísněno v Evropě a kolega De Castro o tom hovořil, eh, chybí nám transparentnost, eh, ta eh, k té nedošlo ve všech případech a musíme lépe posoudit jednotlivá odvětví, protože nemáme objektivní obrázek. Existují oblasti, kde výrobci nemají možnost dodávat své zboží někam jinam. A, ale e, my e, si myslíme, že toto musíme e, prohloubit a je potřeba mít k tomu odpovídající odpověď. A nyní kolega Kužmiuk. Děkuji, děkuji. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat autorům této zprávy eh, ohledně eh, aliancí málo obchodníků a jaký dopad to má na kvalitu potravin. Je to důkaz toho, eh, jaké nekalé praktiky existují a měli bychom chránit zájmy našich zemědělců a základních producentů. Ano, samozřejmě existují různé organizace, které řeší tento problém z hlediska ceny pro spotřebitele. Ale málo kdy se na to dívají z pohledu toho zemědělce. A v dodavatelském řetězci je zemědělec v nejhorší situaci. Komise by měla zareagovat, aby chránila eh, zájmy producentů. Děkuji, pan Flanagan. Flanagan, prosím. <clears throat> Děkuji. Když lidé hovoří o zájmu spotřebitelů, tak eh, si myslím, že ten zájem spotřebitelů je propleten se zájmy producentů. Pamatuji si, že v 80. letech si moje maminka stěžovala na cenu vajec a o 30 let později Eh, nejsou mm, vlastně, mají, jsou, jsou vlastně za podobnou cenu, ale eh, v těch reálných cenách jsou čtyřikrát eh, levnější a vypadá to, že to je skvělé. Nicméně pak jsem se potkal s producenty vajec nebo bramboru a nebo síra a zjistil jsem, že pokud já si mohu koupit ty potraviny levně, tak to potom um, dopadá tak, že oni nemají z čeho žít. A oni také potřebují třeba uh, si opravit své um, své provozovny nebo potřebují ke kadeřínkovi, zkrátka potřebují zase další služby. Takže já si myslím, že možná vypadá skvěle, že si můžete koupit v obchodě levná vejce pro spotřebitele, to zní skvěle, ale eh, myslím si, že nakonec to dopadne tak, že vlastně zemědělství se vylidňuje, lidé tam nechtějí v něm pracovat a mizí ty zemědělské podniky. A přitom to je něco naprosto zásadní pro samotnou lidskou existenci. No také můžeme říci, že kvalita života se rozhodně nezlepšila. Takže proč to vlastně všechno bylo? máte levná vejce, ale nakonec lidé skončí na podpoře a musíme je financovat. Děkuji, nyní pan Buda. Děkuji, kolega Buda. Děkuji, co se týče obchodních eh, aliancí. Tak to je realita, která má různé stránky. Pokud jde o pohled zemědělství, tak víme, že existují někteří malí producenti, kteří se spojili tak, aby měli větší vyjednávací váhu a potom lépe odolají na trhu. Zároveň spotřebitelé eh, z toho mají prospěch, protože výrobky jsou kvalitnější a levnější. Já si myslím, že obchodní aliance by se měly zakládat na těchto zásadách. E, správný přístup k zemědělcům a ke spotřebitelům. A všechno toto vyžaduje rovnováhu mezi cenou výroby a té produkce a prodejní cenou. Myslím si, že je důležité z morálního hlediska, aby něco stálo 12 centů, že tedy změdělec dostane za mléko za litr 12 centů, to je nemorální a potom se to prodává za jedno euro. Je potřeba mít nějaká opatření, tak aby se zaručila cena, eh, tedy, eh, kterou dostane producenta, kterou eh, zaplatí spotřebitel. A nyní kolegyně Avram. not connected? Okay, then... Um, Není připojená, tak pan Hlaváček. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za kvalitní prezentaci. Já ale jsem trošku zklamán, že nakonec máme pouze takovou jednoduchou zprávu. Jsem docela překvapen, že vůbec společné výzkumné středisko nám předkládá takovou poměrně jednoduchou zprávu. Jsou tam takové poměrně jednoduché otázky, omezené um, odpovědi, omezené závěry a um, nakonec uh, jsme se ptali mnoho otázek a nakonec na to nedokážete odpovědět, je to pouze náhoda nebo je to nějaké pochybení. Myslím si, že toto je taková zpráva z minulého století. Je to zpráva, která se dívá na ekonomickou účinnost, na přínosy. Dozvěděli jsme se, že maloobchodní aliance jsou vlastně velice takové andělské povahy, jsou to vlastně dobročinné organizace a že združují zdroje, a tím mají nějaké přínosy. Myslím si, že na to asi se nemusela úplně dělat ta studie, abychom se dozvěděli toto. Ale nás zajímalo něco jiného. Proč jsme se třeba nedozvěděli, jaký to má dopad na cenu potravin? Co se týče třeba těch eh, pre, eh, soukromých značek, jaký to má dopad na eh, produkci, na místní producenty? jaký to má dopad třeba, nebo ta optimalizace dopravy, zda má nějaký e, dopad na snížení e, uhlíkové stopy, jaký je dopad třeba na distribuci marží, jaký je dopad na optimalizaci daňovou, Myslím si, že to jsou otázky, které nás zajímaly. Takže já, pokud mi dovolíte, bych rád požádal komisi, zda bychom toto mohli brát jako takový dobrý základ a zda by ta studie mohla být ještě prohloubena, protože nás čeká revize směrnice a myslím si, že pak budeme si klást stejné otázky. Děkuji. Děkuji kolegyně Sandr. Děkuji, pane předsedo. I já se připojuji k některým kolegům, kteří řekli, že tato studie přináší velký počet otazníků. Cílem bylo eh, zhodnotit eh, dopad eh, koncentrace distribučního odvětví na národní úrovni a jaký to má dopad na Evropu či světové měřítko a jak může eh, studie eh, říci, že naše regulace je dostatečná, když samotná studie eh, tvrdí, že legislativa je nedostatečná, že judikatura je nedostatečná a že legislativa pro nekalé obchodní praktiky je příliš restriktivní, takže tady vystává hodně otazníků. Já si myslím, že je to eh, vlastně špička ledovce, to, co tady vidíme. Musíme to eh, prohloubit, tak jako tam hovořil můj kolega pan Martin Hlaváček. A Národní francouzské schromáždění pro vaši informaci se tím e, e, zabývalo několik měsíců v rámci vyšetřovací komise a navrhuji vám, abychom se s nimi spojili třeba mít nějaké slyšení, kde by byli francouzští kolegové a mohli bychom sledovat tuto studii. Děkuji. Děkuji. Eh, Benoit Bito jako další. Please, push the button, or is he not connected? Uh, Okay. Yeah. Samo? Yeah. Okay. okay. okay. Dobrá, tak já tedy jsem na řadě. Tak dobře. Dobré odpoledne a děkuji. Tato studie ukazuje, že maloobchodní aliance vedou ke snížení spotřebitelské ceny, ale také ceny u producenta, to je jasné. Ale zároveň to může mít negativní dopad i na výrobce. A autoři se zdá, se nesnažili ani pochopit, proč zda tyto aliance nějakým způsobem pomohly zemědělcům v boji proti eh, negativním dopadům, zda se zasadili o jejich zájmy. To určitě ne. V řadě regionů zaplatíme třeba 300-320 euro za tunu mléka. A to je poměrně daleko od nákladů na produkci. A jak tedy přesně pomáháme na jedné straně spotřebitelům a na druhé straně zavíráme oči před Lidlem, Carrefourem a dalšími aliancemi, které vlastně ničí eh, celou strukturu v Evropě mezi výrobci. Takže když nepomůžeme zemědělcům, tak, mus, tak eh, co vlastně děláme? Musíme najít nějaký způsob, jak jim pomoci a najít nějaké opatření, které jim pomůže. Děkuji kolegyně McGuinness. Thank you, chair. Děkuji a přeji dobré odpoledne. Ráda jsem, že jsme opět v akci, i když na dálku. A jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, a zároveň mám pár připomínek. Uh, Nemáme tam úplně mnoho informací, je to jenom taková zpráva, která vlastně konkluzivně nic neříká. Jaký je přímý dopad, ať už na spotřebitele nebo na zemědělce. Máme daleko větší otázku, kterou si musíme položit, a to je, co tedy plyne z krize koronaviru. Máme eh, koncentraci procesingu, zpracovávání, máme různé masné eh, továrny, máme velký takový průmysl a snažíme se tedy konkurovat zároveň cenou na úrovni spotřebitele. To je samozřejmě na místě, pokud bychom se drželi nějakých zavedených pravidel hospodářské soutěže. Ale máme tady dopady krize a to negativně ovlivnilo řadu pracovníků právě v těchto továrnách, v tomto průmyslu. V budoucích měsících se budeme muset podívat na to, jak jinak plánovat, protože ta koncentrace moci a všechny ty úspory z rozsahu, toto všechno nemá vlastně vůbec žádné pozitivní dopady na nikoho. Je to pro producenty zcela negativní a pro spotřebitele to vlastně nevysílá žádnou zprávu o udržitelnosti. Myslím si, že je to součástí daleko širší debaty, kterou musíme vést. My jsme umožnili, eh, aby zákon eh, o hospodářské soutěži byl jediný, který platí a když se to uplatní právě na potravinářské řetězce, tak to není vždycky úplně na místě. Teď se zaměřujeme na zelenou dohodu, spole na talíř a tak dále. A v rámci SZPS na to musíme podívat na každý článek toho řetězce a zamyslet se nad tím, jak ho zlepšit, aby fungoval co nejlépe pro výrobce i pro spotřebitele. A to doufám, že v širším kontextu, když se na to podíváme, tak budeme i svoji práci dělat lépe. Děkuji. Eh, Děkuji, kolega Rusen. Eh, Děkuji. Děkuji za tyto prezentaci o maloobchodních aliancích. Myslím si, že už jsme svědky toho, jaké jsou dopady pro zemědělce a pro producenty. Zemědělci potřebují spravedlivé ceny. To též platí i pro další producenty. Také jsme se tím zabývali i v té, um, i v té strategii od zemědělce ke spotřebiteli, from fork to fork. Uh, měli bychom se podívat na dopady té, těchto aliancí na, na zemědělce. Myslím si, že si to zaslouží ještě další průzkum, jak se vlastně ty ceny mění, nebo jak, jak se vytváří ta cena v rámci toho řetězce. Myslím si, že by bylo dobré, aby pozice zemědělců v celém tom eh, řetězci byla posílena, aby tam měli nějaký prostor, aby sami zemědělci mohli vytvářet nějaké dohody, měli nějaké marže a také, aby tam byla udržitelnost. E, co se týče boje s nekalými obchodními praktikami, tak e, je důležité, aby se dodržovaly stávající legislativní eh, ustanovení, stávající pokyny a chci třeba říci, že třeba během právě covidové pandemie docházelo k takovým porušením, když byly různé dohody za zavřenými dveřmi. Eh, děkuji, tímto jsme vyčerpali řečnický seznam a nyní vám dávám slovo na maximálně 10 minut, abyste zareagoval na otázky. Eh, děkuji. Pane předsedo, začnu s několika obecnými eh, připomínkami, než zareaguji na konkrétní otázky. To, co řekli asi dva až tři z vás na konci eh, komise, eh, zcela stojí za politikou, jejíž cílem je posílit postavení farmářů v řetězci a díky vám si myslím, že můžeme říci, že do posud jsme pracovali dobře, pokud je o směrnici o nekalých obchodních praktikách a také v případě omnibusu kdy jsme vyjasnili eh, některé konkrétní eh, odchylky, pokud je o právo zemědělství a pokud je o právo hospodářské soutěže. A udělali jsme to v tom smyslu, že eh, farmář musí dostat spravedlivou odměnu v rámci řetězce a že nemůžeme dovolit, aby na něj byl, byl vyvíjen nějaký nátlak. A jak řekl pan De Castro, tady tento eh, scénář, eh, tedy tyto Evropské malobchodní aliance, to by mělo být eh, prioritní oblastí pro politické kroky, které mají nadále podporovat toto posílení postavení zemědělců v řetězci. Samozřejmě jsou tady ještě další oblasti, na kterých se musí pracovat a pokud pokud se podíváte pouze na tuto zprávu a na seminář, tak dobře, tak byste dospěli k závěru, že tyto oblasti, vzhledem k tomu, že máte směrnici o nekalých obchodních eh, praktikách a to právo ještě eh, není transponováno, má být transponováno do 1. května roku 2021, takže tato oblast není tou, která by vás napadla jako první, alespoň eh, eh, v souladu se seminářem, tedy to první, co vás napadne ve vaš, na co přijdete ve vašem politickém radaru. Jak řekl pan Dorfman, právo hospodářské soutěže poskytuje rozumný rámec. Otázka. To, co my děláme v rámci strategie eh, Farm to Fork, my se nyní například díváme na to, jak to vypadá s eh, eh dohody o udržitelnosti a právo hospodářské soutěže. Eh, někdy máme třeba e, eh, třístrané dohody, eh, které mají za cíl cíle udržitelnosti, ale někdy jsou tam překážky, které vyplývají z práva hospodářské soutěže. To je tedy oblast, na kterou bychom se měli zaměřit především v oblasti farm to fork a Měli bychom to prohloubit. Potom jsou tady eh, další myšlenky, eh, které eh, mm, přicházejí od parlamentu a jedná se o revizi společné organizaci trhu. Jedná se o, o, o možnosti PDO, PGI těchto výrobků a to jsou věci, které se musí ještě dále proskoumat já si myslím, že mohu říci, že komise plně stojí za eh, parlamentem, že je důležité, aby eh, farmář dostal spravedlivou odměnu v rámci řetězce. A mm, my eh, se opravdu snažíme naskočit do tohoto vlaku a pracovat na tom. Já si myslím, že částí ekonomické udržitelnosti v rámci Farm to Fork, tak to bude ve středobodu úvah, eh, na které se zaměříme. A potom, potom otázka na kaskádový efekt, zdali k ní dojde v případě eh, velkého maloobchodníka a podle liní eh, velobchodníka a pokud je to ve světle těch velkých producentů, tak tento maloobchodník může vyvíjet nátlak na to a potom ten dodavatel eh, potom vlastně přesune ten tlak na farmáře. Tak eh, ve zprávě se hovoří, že co by eh, protože velcí výrobci mají způsoby, jak řešit určité otázky v případě eh, velkých malobchodníků. A během eh, semináře eh, ti producenti s tím souhlasili. Oni někdy si stěžují na chování některých malobchodníků, ale říkají, že tam je určitá parita. Třeba pokud máte malé družstvo, Eh, které eh, čelí velkému eh, nákupčímu. Od 1. května 2021 tato malá, malá družstva a tyto malé a střední podniky budou chráněny směrnicí o nekalých obchodních praktikách a to se týká všech evropských zemí. Bude tedy jeden standard, podle kterého oni budou hnáni k odpovědnosti bude tedy eh, jeden standard a eh, uplatní se jedno právo hospodářské soutěže. A tak toto je od eh, roku 2003. Potom se vrátím ještě k judikatuře. Ve Francii došlo k případu, kdy úřady využili právo proti výrobcům Eh, protože oni chtěli eh, dosáhnout nižších cen od jatek. Jedná se tedy o to, že právo hospodářské soutěže určité podmínky poskytují nástroje eh, pro ty nejkřiklavější případy takovýchto subjektů, kteří se chtějí združit a chtějí vyvět nátlak na zemědělce. Ale já nechci být ovlivněn tím faktem, že do té míry, kdy máme eh, hospodářskou eh, soutěž v rámci dodavatelského řetězce, takže se zdá, že hospodářská soutěž nebo toto právo by nebylo tak účinným nástrojem pro bojování proti, těchto, proti těmto praktikám. Ale pane předsedo, ten předpoklad je, pokud máme hospodářskou eh, eh, soutěž, která se dostane na konec dodavatelského eh, řetězce, tak je to vlastně taková kontrola chování maloobchodníků, včetně těch aliancí maloobchodníků. Já vím, že jsem nemohl uh, zodpovědět všechny dotazy, ale tady uh, uh, existuje riziko, že bych vyčerpal svůj čas, takže to je zatím vše z mé strany. Děkuji vám za zodpovězení dotazů. Ještě paní Avram byla připojená, tak můžeme se pokusit se s ní spojit, pokud si to ještě přeje Kolegyně Avram, prosím. Yeah, I hope you can also... No, děkuji, také doufám, že mě slyšíte. Budu stručná. Já jsem členkou Ekonu i Agri. Myslím si, že je to téma, které se zabývá, eh, které vlastně se týká jak zemědělců, tak eh, producentů, tak také i soutěžního práva. A je to velice důležité, když nás teď čeká Eh, přechod k té nové směrnici o nekalých obchodních praktikách, chceme kratší dodavatelské řetězce, chceme více peněz producentům, a chceme, aby také docházelo k rozvoji venkova. Nicméně tito malí producenti, nezávislí producenti mm, jsou odmítáni v supermarketech, pokud se eh, právě nedávají do těch různých aliancí. A aliance zase spíše eh, raději jednají s velkými producenty. Takže pokud, a nakonec tam potom občas také dochází i k porušování těch pravidel hospodářské soutěže, jak komise zajistí, že toto diskriminační chování bude zastaveno? Musí to být nastaveno tak, aby opravdu docházelo k rozvoji venkova, protože jinak bude ohrožena vlastně celá společná zemědělská politika i ta podpora, kterou má Evropská unie v dalších letech na tuto oblast vynakládat. Děkuji. You like to comment shortly? Yeah? Or... Uh, just maybe one... Chcete se k tomu ještě vyjádřit? No, já chci říct si vlastně jednu věc. Tam to není tak, že vlastně to soutěžní právo by se na ně nevztahovalo. Je to tak, pokud je tam zneužívání dominantní pozice, nebo pokud tam není dost konkurence, eh, to znamená, pokud tam je eh, další konkurence, je to tak, že právo hospodářské soutěže možná není tak dobrým nástrojem, a nebo se někdy neuplatňuje, nebo nemusí se uplatňovat dostatečně přísně, protože sama ta hospodářská soutěž eh, přenáší mm, vyřešení situace. Eh, děkuji, tak to jsme se dostali až do bodu 15. Eh, Musím říci, že s tím nejsme úplně spokojeni. Musíme dále pokračovat. Týká se to eh, strategie Farm to Fork, zazněla tady kritika, potřebujeme ještě další hloubkovou analýzu a budeme o tom diskutovat s koordinátory ohledně toho, jak využijeme nástroje, které máme k dispozici a musíme o tom dále hovořit. Musíme tedy v této práci dále pokračovat. A nyní se musíme vrátit zpět v našem pořadu jednání. A bohužel vám musím sdělit, že pokud jde o naše hlasování, pokud jde o výsledky, eh, při počítání došlo k technickým problémům a bohužel zatím nemáme žádný výsledek. A proto bych vám chtěl navrhnout, abychom vám výsledky zaslali písemně a potom, co se týče dalšího zasedání, tak v pondělí bychom měli závěrečné hlasování. Je mi to velmi líto, nečiní mi to radost ale když se podíváme na zprávy, tak vidíme, že to není zas tak naléhavé, aby to konečné hlasování bylo dnes. Já se moc omlouvám, ale stát se to může. Došlo k technickým problémům. Chcete se někdo vyjádřit? Nebo něco říci? Zdá se, že ne. Tak eh, vidím, že eh, nadšení nejste. Eh, ze strany eh, zpravodaje vidím pochopení. Tak nyní bod eh, pořadu jednání číslo 16. Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI. To bylo dnes mm, dopoledne. Zaslali jsme vám to písemně a pokud k tomu žádné připomínky nemáte, tak tímto tato doporučení schvalujeme. Potom bod 17. Různé. Chcete se k tomu někdo přihlásit? Zdá se, že ne. Tak to znamená, že jsme došli na konec naší schůze a nejpozději se uvidíme opět 7. září 16.45 a bude tam pan komisář Vojčechovský. Přeji vám hezký večer.